Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur Abstimmung. Milé kolegyně milí kolegové, začneme hlasovat. Začneme zprávou pana kolegy Valkarsera Siso. Počkáme ještě chviličku, abyste se mohli všichni usadit. Máme pouze jmenovité hlasování. Pane kolego Dátmuse, Pane předsedo, jenom by mě zajímalo, zda je v pořádku, pogratulovat bývalému předsedovi komise Barosovi k jeho jmenování do Goldman Sachs. And also... A také eh, zda bych mohl vyjádřit svoji obavu, že jeho penze jako eh, bývalého člena komise není dostatečná. Eh, je to v pořádku, pane předsedu?